Upozorňuji na to, že ve třetím kole voleb upozorňuji na to, budeme, stačí jedno, prostá většina. Pan Luka, prosím. Pane předsedo, prosím, můžete to vysvětlit, jak je to možné, že se odevzdají neplatné hlasy? Ja. Sie können abstimmen. Ano, <laughs> můžete hlasovat. Potom stroj registruje vaše hlasování. Potom můžete všechno e, vymazat a potom ten stroj všechno vymaže a potom je to neplatné hlasování. Máte možnost odmítnout hlasovat. Můžete stlačit, tak ta, ten stroj hlasuje. Potom všechny hlasy vymažete, pak je to neplatné. To je e, v podstatě jako odevzat e, prázdný hlasovací lístek, e, když se to dělá hlasování nebo volba s volebními lístky. Postupujeme k dalšímu kolu volby a nyní dostanu od vás signál, až budu moci říci jména. Ja, ich muss mich korrigieren. Musím se opravit. Eh, právě jsem byl upozorněn na jednu chybu, která se týká pana Réna. Byla to moje chyba, já jsem zde přečetl eh, nesprávné číslo. Pan Rehn dostal 304 hlasů, ne 384, prosím, promiňte, a tím pádem nebyl zvolen. Nyní v této třetí volbě, v tom třetím kole voleb je uveden jako kandidát. Eh, je to lidská chyba, já si myslím, že jsem tady přečetl eh, nesprávné číslo. Prosím, pane René, promiňte. A musíte se ucházet o křeslo ještě ve třetím kole volby. Ale eh, to kolo voleb může být není zahájeno a pane Kaspárek, děkuji vám mnohokrát za upozornění. Děkuji vám. Dostáváme se ke třetímu kolu voleb. Jména jsou uvedena a zahajuje tedy třetí kolo voleb. Všechny kolegyně, všichni kolegové volili. Je, e, zabývá se někdo nyní volením? Není tomu tak, takže uzavírám toto kolo volby. Odevzdané hlasy 706, eh, platné 690, neplatných 60 hlasů a 16 hlasů a většina je 346, ale nyní stačí prostá většina. Pan Ren 377, pan Lambsdorff 365, eh, paní Lunáček 319, pan Mulis 302 hlasy, pan Žanecký 284, eh, pan Kastalo 110. Konstatuji, že zvoleni byli pan Ren, pan Lamsdorf, paní Lunáček, pan Mulis a pan Žanecký. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht? Je zde někdo, kdo nepřijímá volbu? Není tomu tak, tak všem zvoleným kolegyním a kolegům gratuluji a tím je zvoleno představenstvo eh, parlamentu. Co se týče volby kvestorů, tak navrhuji, aby lhůta pro předložení kandidatury eh, byla zítra 2. července středa v 10 hodin. Prosím, aby ty kandidatury byly R00101, to je kancelář předsednictví eh, v Louise, eh, v Louise Weiss, eh, byly podány. Zít, zasedání je přerušeno a zítra ráno v 9 hodin začínáme opět.